Buenos días a todas. Krásný dobrý den vám všem. Eh, dovolte, abych vám zaprvé oznámil, že naši odborníci na dnešní dopoledne byli tak laskaví, že souhlasili s tím, že se pokusí své projevy udělat tak, abychom měli minimálně 10 minut na otázky a odpovědi, prostě na diskusi s publikem po každé z přednášek. Děkuji mnohokrát. A bezprostředně přejdeme k tématům, která máme na dnešním programu. Myslím si, že eh, po tak plodném dnu, jakým byl ten včerejší, kdy jsme si vyslechli eh, reprezentanty politické, zástupce frankofonie a zástupce evropských institucí, jakož i šéfy eh, tlumočnických oddělení nejrůznějších mezinárodních organizací, kteří hovořili eh, o tom, jak důležité je pěstovat mnohojazyčnost a na druhé straně upozorňovali, na to, že existují nové generace vědců, kteří se zaobírají zkoumáním tlumočení, a jak nezbytné je zabezpečit mnohojazyčnost do budoucnosti. A dnes tedy dáme slovo výzkumu a akademickému světu. A nejprve vstoupíme do fascinujícího světa nových technologií, a posléze s dovolením pana doktora Vajbela do poznávání stroje, který podle mého soudu je ten nejdokonalejší, který existuje a to není nic jiného než náš mozek. To znamená, že už nebudu hovořit a dovolím si předat rovnou slovo panu doktoru Vajbelovi, panu profesorovi z Univerzity z Karlsruhe a také z Pittsburghu a ze Spojených států, který jak mnozí z vás vědí, je skutečně mezinárodní autoritou, co se týče automatizovaného tlumočení a překladu mimo jiné. Máte slovo, děkuji mnohokrát. Vice President Martinez. Vážený pane místopředsedo Martinezi, paní generální direktorko eh, Kosmidu, pane ředitel Chimenezi Marene. Je mě velkým potěšením, že mohu být mezi vámi a mohu vám předvést tuto prezentaci před tímto vynikajícím publikem. My jsme měli možnost také v průběhu minulého týdne navštívit parlament a sledovat, jakým způsobem funguje tlumočení zde. A opravdu ty ta práce překladatelů, opravuje se řečník na tlumočníku. Na mě zapůsobila opravdu eh, hluboce. Já osobně eh, sice hovořím pěti jazyky, ale nebyl bych schopen toto dělat více než pět minut, neboť tady ta koncentrace, která je třeba soustředění a tak dále. Je to opravdu úžasná lidská schopnost. Takže dnes to, co chci říci, tak to by eh, v žádném případě nemělo, není to myšleno tak, aby to nahradilo práci tlumočníka, v žádném případě něco takového nenastane. Tlumočení je neuvěřitelná schopnost a my zde budeme eh, hovořit o technologiích, eh, které mohou být použity ve prospěch nás všech respektive toho zbytku lidstva, eh, poněvadž komunikace eh, je velice důležitá, komunikace eh, napříč jazyky, to by byla vynikající věc, ale často si to nemůžeme dovolit z důvodu finančních. Tak především my žijeme v jakési globální vesnici, tomu myslím všichni rozumíme. Žijeme pohromadě, globalizace světa pokračuje dochází k stále intenzivnější výměně informací, komunikaci a je to také otázka evropské či mezinárodní integrace. Eh, někteří eh, možná by byli rádi, kdyby nastal čas, kdy budeme všichni hovořit jedním jazykem, ovšem na druhé straně je zde další proud, který se zastává krásy, identity jazyka, kultury, zvyků, a samozřejmě také máme své národní hrdosti a individualismy. A z toho eh, vystává výzva, jakým způsobem být součástí globální vesnice a přitom si zachovat eh, své identity. Tady máme Evropu, eh, máme zde v Evropské unii 24 jazyků a mnoho dialektů, čili taková integrace to je velká výzva momentálně je to tak, že eh, pokud jdete na, někam na mezinárodní konferenci, většinou se tam hovoří špatnou angličtinou. A když se podíváte, jak eh, dobře se hovoří anglicky v jednotlivých zemích v Evropě, tak se prosím podívejte na eh, tento slide. Vidíte, že v průměru je to někde mezi 30-40 lidí, kteří v evropských zemích hovoří dostatečně dobře anglicky. Čili to řešení jednoho jazyka eh, na to můžeme zapomenout. A možná, že to vůbec ani není žádoucí z dalších důvodů. Co s tím tedy? Eh, překládání a eh, tlumočení prováděné lidmi, tak to vypadá takto. Podle našeho výzkumu zhruba eh, půl milionu eh, tlumočníků je na celém světě, 150 tisíc v Evropě, eh, hodnota celého trhu je 1,30 miliard dolarů, v Evropě je to 1,3 miliardy eur. My tady používáme jazyky v 27 členských zemích těch jazyků je celkem 6 tisíc a eh, kdyby tedy eh, bylo třeba tlumočit nebo překládat mezi všemi jazyky navzájem, bylo by to 36 milionů různých eh, dvoustranných překladů. Takže to je jenom pokud se týče textu. Pokud se týče mluveného jazyka, je to tedy ještě horší. Máme tady asi 300 tisíc konferenc v, každém roku, v každém roce. Tlumočení se eh, poskytuje zhruba v jednom procentu případů. Pak máme tedy eh, na YouTube každý minut, každou minutu se objevuje 13 hodin nového videozáznamu. Pak máme v televizi eh, jazyky, přednášky, schůze, telefonní konverzace, Eh, cestování a tak dále. Čili tady je, se to odehrává v různých jazycích a co s tím, je to hodně. Je to obrovská výzva. Čili je to výzva, jakou pouze eh, lidský faktor, eh, lidský tlumočník či překladatel nezvládne. Otázka je tedy, může nám pomocí technologie vyřešit tento problém. Samozřejmě, že je to velice obtížné překládáči tlumočit eh, mezi jazyky. My na tom pracujeme už přes 20 let a v zásadě eh, se to dá rozdělit do tří kroků eh, ve dvou různých směrech. Jestliže já chci převést řeč z angličtiny do třeba španělštiny, tak nejdříve musím mít rozpoznávání řeči, která mě převede mluvené slovo na text. Druhý krok je tento text převést z angličtiny do španělštiny a pak výstup eh, španělský text musí být převeden do mluveného slova. A zase, pokud ten španělský mluvčí chce odpovědět, musí jít totéž opačným směrem. na tom se pracuje už mnoho let. A teprve v posledním desetiletí eh, se dostatečně eh, se dostatečně jasně ukázalo, že naprogramování eh, takovýchto systémů je nemožné, protože bylo by to příliš složité. Proto tedy se jde cestou automatického učení. Eh, všechny stroje, které se tím zabývají, to takto dělají. Na internetu dnes už máme obrovské objemy dat, čili my můžeme použít internet a vytvářet databáze pro tyto systémy. Eh, provádíme sběr eh, řečových dat a překladů, a tedy stroje si takto mohou pomoci zvládat tento úkol. Například eh, slovníky nebo kontextuální eh, paměti, ty si vytvářejí statistická data o tom, jakým způsobem se jednotlivé pojmy překládají a jak je možné je používat v kontextu pomocí těchto technologií, těchto technik, eh, tady máme čtyři body pro další pro výzkum. Eh, v koncem 80. let a v 90. letech eh, jsme vyvinuli systém Janus první v Evropě, kde bylo možné říci jednu ze dvou možn, dvouset možných věd a po pěti minutách se podařilo to tedy přeložit do toho druhého jazyka, eh, tak samozřejmě to bylo příliš omezené. V dalších deseti letech jsme eh, pracovali na takzvaných spontánních systémech. Jestliže člověk hovoří, eh, musí tedy zůstat v určitého tématu, ale máme tam pouze určité, musí, musí to mít prostě Eh, jasnou strukturu a ty, ty stroje si museli poradit nějakým způsobem, vašimi pauzami a zvuky, které vlastně nejsou řečí. Eh, další krok eh, jsou takzvané mobilní přístroje pro konsekutivní tlumočení. Ty, to už jsou přenosné přístroje, mohou je používat humanitární mise, eh, lékaři, eh, vojáci, policie a tak dále. Jsou to prostě mobilní outdoorové přístroje. A další věc eh, je stacionárnější stacionárnější technologie na překládání třeba zpráv v médiích nebo univerzitních přednášek. Podíváme se tedy na to mobilní konsekutivní tlumočení. Čili to je situace, eh, kdy jste kde si venku a potřebujete, aby vaše eh, řeč, vaše věta byla přeložena do jiného jazyka a potom, abyste vy dostali ve svém jazyci zpátky tu odpověď. Je to velice rozšířené v humanitárních misích, kde se sice pracuje také s lidskými tlumočníky, pokud jsou k dispozici. Často tomu tak bohužel není. Takže se zde používají různé grafy a slovníky, ale to je v mnohých případech problematické, poněvadž to vám eh, nevyprodukuje dobrou, dobré tlumočení, dobrý překlad No a mnohdy je právě důvěra velice důležitá. Takže aby tomu, aby tomu tlumočení bylo také uvěřeno. My jsme se tady pokusili o vytvoření systému pro cestovatele a vytvořili jsme eh, společnost, eh, která by toto eh, vměstnala do malého přístroje eh, v podstatě v podobě aplikace, kterou můžete mít na svém mobilním telefonu. Eh, ta firma se jmenuje Jibigo a můžete si to už stáhnout na iPhone nebo na Androidový telefon. Momentálně zde máme 10 jazyků, bude jich 15. Eh, slovník obsahuje asi 40 tisíc slovíček a pozitivní je, že nepotřebujete připojení k internetu. Je to offline aplikace, kterou máte na telefonu a je to velice důležité tam třeba pro vojáky a podobně, prostě tam, kde eh, připojení k internetu není. Tak to vypadá náš systém. Je to aplikace, která, jak jsem řekl, se dá stáhnout na iPhone nebo na iPad. Eh, vyberete si vyberete si jazykový pár a funguje to. A je třeba říci, že eh, Apple to má eh, si tak oblíbil tu naši aplikaci, že ji používal ve svých reklamách v některých teritoriích. I checked out hostels before booking them. Shared pictures as I went. My mom loved that. And I even downloaded this app which became my personal translator. Where's the train station? ¿Dónde está la estación de tren? All I really needed was my iPhone and my passport. So we were of course very happy. Tak nás tato reklama samozřejmě potěšila, ale abyste věděli, eh, že to opravdu funguje, mám zde taky svůj vlastní iPad, Eh, kde si to můžete eh, také, eh, že ten, ten obraz se na displeji překlápí, takže to skutečně můžete používat v konverzaci u stolu. Um, I have a cold. Tengo un problema que tengo un resfriado. Desde cuando que lo he, um, sometimes we make mistake. ¿Cuánto tiempo lo um, How long it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 describe our problems. Bien, esta máquina que podemos describir problemas. So, with this... Takže pomocí těchto zařízení eh, nám se to podařilo teď rozšířit na další platformy a vidíte, že dochází k chybám. Eh, takže my se snažíme ty chyby eliminovat. My jsme lidé, kteří také dělají chyby a my právě máme schopnost eh, ty chyby napravovat. Všem, když eh, tyto přístroje, eh, když chybují, tak vy s ním můžete zatřepat a tím pádem tedy smizí ten, ten špatný návrh a můžete do toho vložit přes klávesnici nový vstup. No a my se samozřejmě také učíme. Ehm, poněvadž eh, pokaždé, když se tam eh, dojde k nějaké korekci, tak si to ten systém zapamatuje. Eh, my, pokud se humanitárních misí týče, my se dostáváme každý rok do různých částí světa a, jak říkám, máme mnohdy situaci, kdy nemáme k dispozici tlumočníky. Tady třeba vidíte lékaře, Eh, kteří, a toto mají v Tajsku, eh, kteří toto využívají. Eh, jsou to americké vojenské síly, které každý rok pomáhají a zkoušejí zdravotnické akční programy, které jsou vhodné k použití v případě katastrofa a podobně. Čili my to, to zkoušíme každý rok v Tajsku, toto je další v Kambodži a opět eh, samozřejmě ty jazykové problémy tam jsou a my potřebujeme být schopni eh, překladů, abychom mohli eh, lidem pomáhat. Je to na čistě humanitární bázi. Zde tisíce lidí mohou využít lékařských prohlídek, lékařského ošetření tímto způsobem a na to potřebujeme právě ty překlady. Zde vidíte lidi z Kambodže, tady je další humanitární organizace v Pittsburghu, Shoulder to Shoulder se jmenuje. Je to lékařská eh, mise do Hondurasu v Jižní Americe a zde eh, toto organizuje naše zpřátelná klinika v Pittsburghu. Mají lékaře, kteří španělštinu neovládají a tedy komunikují na místě právě Eh, pomocí našich zařízení. Eh, to všechno eh, je samozřejmě velká námaha. My se snažíme zlepšovat a zlepšovat, ale samozřejmě je to proto, že nemůžeme očekávat, že bychom měli vždy k dispozici lidské překladatele. Takže ačkoliv ty stroje ne, nejsou tak dobré jako člověk, je důležité a dobré, že je máme. A my samozřejmě nechceme vždycky tedy čekat, co nám přeloží vláda, chceme být schopni si překládat sami. A e, tady teď e, se budeme vědovat té druhé části našich vyvíjených aplikací a to je simultánní tlumočení. Jak e, vidíte, mnohé aplikace nefungují takovýmto způsobem, jak jsem vám předvedl, nebo tím dialogovým způsobem. Když se podíváte na televizi, opět Eh, přednášky, proslovy, parlamentní proslovy a tak dále. To je vlastně kontinuální prout eh, řeči. Eh, tady se nemůže čekat na konec věty a zmáčknutí knoflíku. Opět máme mnoho dat z Evropského parlamentu, kde můžeme tyto systémy rozvíjet a učit je. Takže můžeme pracovat nad systémech, kteří, které budou poskytovat simultánní tlumočení. U univerzitních přednášek máme problém v tom, že eh, my tam nemáme nemáme tam lidské tlumočníky, ale třeba máme studenty, kteří nerozumí například Němčině, které se přednáší. Takže my bychom rádi přišli s nějakými nástroji, aby právě studenti mohli sledovat poměrně dlouhou přednášku v cizím jazyce. Čili jestliže někdo přednáší v jazyce, který není váš, je to výzva a my musíme nějakým způsobem toto výzvu řešit. Automatické systémy se v žádném případě nebudou moci vyrovnat lidským tlumočníkům. Ale eh, v zem, představi, představte si, že by neexistoval vůbec žádný systém tlumočení, tak eh, takový nějaký přístroj, který vám alespoň trošku pomůže, eh, pomůže vám porozumět alespoň základu eh, toho, tomu obsahu, tak to je velký pokrok. Němečtí studenti říkají, že to je pro ně velký problém, tedy studenti v Německu. Mnozí tedy stěžují, že daleko více času jim zabere studium Němčiny než studium vlastního předmětu studia. Samozřejmě, že je nechceme odrazovat od učení se Němčině, právě naopak, ale současně s tím, eh, poněvadž existuje takzvaný mezinárodní brain drain, tak si přejeme, aby lidé do Německa proudili také. Eh, spolu s Evropskou komisí máme tady projekt zvaný EU Bridge, eh, kde dochází právě k vývoji tlumočnických služeb. A takovéto služby by nakonec měly být vyvinuty, tedy pro běžné používání. Systém vypadá si takto. Čili opět je tady systém eh, rozpoznávání řeči a překladu, ale navíc tady máme problém, že eh, my nedáváme najevo, kde je konec věty nebo čárka. A to znamená, že ten stroj si sám musí najít místa, kde to je. Je to kontinuální monolog, což je ještě obtížnější pro překladání. Další problém je otázka podání. Jakým způsobem eh, toto podání eh, dostat k lidem, kteří jsou v místnosti. Ano, samozřejmě můžeme používat mikrofony a sluchátka, ale také můžeme používat eh, směrové reproduktory nebo heads-up displeje eh, v brýlích a to znamená, že můžete na svých brýlích vidět jakoby titulky k tomu, k té řeči. Na univerzitě v Karlsruhe produkujeme systém, který překládá přes internet a právě používá internet jako médium, kterým se ten překlad dostává ke spotřebiteli. To znamená, že z počítače počítač eh, pracuje se serverem, s nímž je spárován a výsledek se eh, podává přes webovou stránku. To znamená, že student má svůj eh, počítač a sám pro sebe si může sledovat překlad do toho jazyka, který si zvolí. K tomu používáme projektové servery a ty mohou tyto služby poskytovat ve více jazycích. My jsme toto vyzkoušeli v létě na čtyřech přednáškách z Němčiny do angličtiny. Dále existují například automatické překlady PowerPointových prezentací, to znamená, že ti, kteří přímo nerozumí tu prezentaci v Němčině, mohou ji sledovat v angličtině tímto způsobem. Eh, po přednášce ta přednáška zůstane k dispozici na serveru a můžete se k ní vrátit tedy poté. Můžete opět v ní hledat, poněvadž i ten text je transkribován a přeložen, takže pomocí klíčového slova, které se zadá, se může najít příslušná přednáška. Eh, máme před sebou stále ještě mnoho výzev. Eh, především je to ta otázka toho kontinuálního monologu bez čárek a teček. Dále eh, jde o styl řeči, který je rychlý, spontánní, fragmentární a opět tam eh, může být bez interpunkce, někdy se tam do toho vpadne ještě zvuk, zakašlání, zpěv a tak dále. Jakou používáme slovní zásobu samozřejmě je, ta je mnohem větší, a e, jsou to třeba slovíčka v mnohých, která se e, vyskytují ve specializovaných přednáškách. Mně vlastně také e, dnes jsem byl dotázán, zda bych mohl svoji prezentaci dát dispozici tlumočníkům předem. No a další věc je, je to v reálném čase a probíhá to velice rychle, což je problém jak pro tlumočníka člověka, tak pro tlumočníka stroj, aby se lidé nestratili. Pro nás bylo velkou výzvou Němčina. Vy, kteří hovoříte německy, víte, že my máme tady ten příšerný problém se slovesem na konci věty. To znamená, že někdo trvá téměř minuty, abychom věděli, co, jak vlastně ten příběh skončí. Navíc tady máme Eh, navíc máme eh, spoustu koncovek a pak máme spoustu složených slov, které je třeba rozsekat a nějakým způsobem zpracovat. Kromě toho tady máme speciální terminologii eh, v technických přednáškách, dále si musíme nějakým způsobem vypořádat se vzorečky. Sice jak si nepotřebujete, aby to každý přečetl, ale musí být vidět No a pak eh, tady máme ještě eh, drobné značky. Ano, eh, takové značky plus nebo minus, tak ty mohou být přeloženy automaticky taky jako omen, což samozřejmě je trošku problém. Další problém je, že nám do jiných jazyků pronikají anglická slova, takže hovoříme o iPhonech, iPadech, laserech a Němci to vyslovují anglicky. To je další problém. A potom, když hovoříme v Němčině o downloadingu, eh, tak eh, to anglické slovo download skloňujeme. Ano, takže mm, jsme říkali v češtině, řekli downloadovali jsme. To je prostě další eh, problém. Eh, neustále se co si mění a musíme se adaptovat. Dále adaptace a readaptace systému. To musíme neustále používat. Používáme také PowerPointové slajdy prezentátorů, eh, počítače, Eh, to proskenují, eh, hledají terminologii a porovnávají to tedy s terminologií na internetu, hledají podobné dokumenty a takto se učí dále eh, tento celý systém. Největší výzva je, jak toto rozšířit na 6 tisíc jazyků ve světě. Odehrává se obrovský rozsáhlý výzkum, který by toto měl alespoň trošku zlevnit eh, zemina u jazyku, kde není dostatek zdrojů. Čili eh, nyní závěry, páč mě dochází čas. Čili je možné eh, tlumočit stroji, myslím si, že ano, ty stroje budou stále výkonnější, učí se z internetových údajů, čím více toho na internetu je, tím lepší tyto stroje budou. A těch dat je tam už není hodně nahradíme lidské tlumočníky, já říkám teď naprosto rozhodné ne. Eh, strojní překlad eh, je kvalitativně daleko horší než lidský překlad a určitě nedokáže stroj posoudit, eh, o čem je vlastně řeč. Nicméně je tady je, je to prostě tak, že není to konkurovat tlumočníkům, je to prostě pro obyčejného člověka, který si tlumočníka nemůže dovolit. Takže ve eh, většině příkladů, většině reálných situací se buď to bavíme špatnou angličtinou, nebo se nemůžeme bavit vůbec. Ano, a my tady nechceme se vrátit, nechceme tady být v časech, kdy pouze vzdělanci rozuměli tomu, co říká král či eh, církev, chceme, aby rozuměli všichni. Eh, stojíme v cestě výuce jazyku? Ne, není tomu tak. Eh, my si myslíme, že když jsme schopni poslouchat pomocí tohoto zařízení, jak mluví někdo v jiném jazyce, může nás to tedy motivovat k tomu, že se budeme chtít ten jazyk sami naučit. Takže jaká je naše mise? Chceme vytvořit eh, mnohojazyčné porozumění a integraci pro všechny. Eh, chceme udržovat eh, mnohojazyčnost, diverzitu a naše kulturní dědictví. Chceme dávat efektivní podporu, nechceme to outsourcovat jiným. A toto je pouze dosažitelné pouze tehdy, když eh, integrujeme jak lidský, tak strojní překlad či podporu. No a je třeba, abychom měli řešení, které budou žít v symbioze, budou přizpůsobitelná a budou doplňovat a posilovat eh, lidské tlumočení s podporem s podporou sporů. Čili já doufám, že jsem vám tak trošičku naznačil, co by mohlo být a já si myslím, že to bude právě ta symbioza, která je řešením. Děkuji. Muchísimas gracias, doctor. Děkujeme mnohokrát, pane doktore. Za prvé bych vám také chtěla oznámit, že pan místopředseda nás požádal, abyste ho všichni omluvili, protože musí odjet a nemůže s námi zůstat na konferenci. A nyní je prostor pro diskusi. Chcete-li se něco zeptat či něco poznamenat? Nevím, zda Maki bude fungovat i dál, zatímco se budete i vyptát, či nikoliv. Každopádně, chcete-li se někdo chopit slova, máte nyní příležitost. Nyní nebo nikdy. Ebru. Thank you very much for... Ebru, děkuji mnohokrát za fascinující přednášku. Mám otázku ohledně anticipace. Vy jste zmiňoval, eh, jak se jako jsou Němčina či Turečina, tam je to ještě horší, ta situace s, se slovesem na konci, protože v Turečině se ještě všechno připoje k tomu slovu. Ale říkal jste poměr slov 4 k 1, angličtina k Němčině. Ano, to je problém eh, s těmi složenými slovy. Němčina má velmi dlouhá slova, je tady ten ten vtip. Eh, jediné slovo máme pro eh, kapitána lodi, kapit, kapitána zaměstnaného společnosti, která provozuje lodní dopravu na Rýně. Takže eh, samozřejmě je to velká výzva, že navíc, navíc se to skloňuje uvnitř toho slova, takže je skutečně celé třeba to rozložit a poté převést do jiného jazyka. Turečtina samozřejmě má velmi bohatou morfologii a to je obrovský problém. Provádíme eh, morfemovou analýzu, která rozkládá slova, dokonce i věty. Takto eh, pracujeme také s japonštinou a ruštinou, kde vlastně celou větu rozložíme na morfémy a poté je musíme přeložit a složit opět do věty v cílovém jazyce. Takže nejprve tedy text, respektive převedete řeč na psaný text, potom provádíte rekompozici, opět kompoz, rekompozici. Není tam anticipace jako u člověka, který tlumočí. Řeknu to takto. Ano, myslím, že tady vlastně směšujeme dvě věci. Jednak anticipace u slovesa, konkrétně u Němčiny, představuje obrovský problém, protože když si říct, že se hlásím na konferenci, která eh, proběhne za dva týdny a tak dále a tak dále, ale v Němčině vlastně, zda jste skutečně se za, eh, přihlásil či nikoli eh, po všech těch vložených větách, začne mi jasné až po pěti minutách. Za to bude tedy upmelden, upmelden či unmelden. Určitě tlumočníci mají mnoho eh, příhod k vyprávění, protože pokud bude váš odhad chybný, tak úplně na konci musíte e, všechno, co jste co jste předtím řekli. A to je právě ta úžasná schopnost lidského tlumočníka, který pochopí eh, obsah a poté opraví chybu, pokud k ní došlo. To samozřejmě stroj nedokáže, takže obvykle, obvykle dochází k tomu, že se eh, vypustí to slovo na konci a zůstane vám pouze částečný překlad. Takže to je velký problém, který se snažíme řešit, nalézt řešení, ale také chci říci, že částečně eh, u tlumočníka máte problém s pamětí, protože si potenciálně musí zapamatovat třeba až 10 minut 10 eh, minut projevu, což pro stroj problém není. My samozřejmě můžeme uložit eh, třeba hodiny, hodiny mluveného projevu. Takže v některých aspektech jsou lepší stroje a v některých jsou zase mnohem lepší lidé. A myslím si, že takováto komplementarita je cestou vpřed. Děkuji, chce se ještě někdo něco zeptat, prosím. Doklad je paní... Děkuji mnohokrát. To bylo velmi eh, zajímavé vystoupení, velmi zajímavá prezentace. Myslím si, že jde o nevyhnutelný vývoj v oblasti překladu a tlumočení. Když sleduji, když sleduji vývoj, zdá se mi, že vy se zaměřujete na technické, lingvistické eh, složky celé věci, jsou tam i některé další aspekty. Já si myslím, že je důležité, abychom také vnímali dopady v nadcházejících pěti, šesti letech. Vezmeme-li rozvoj strojového překladu, a mne velmi zaujalo, co jste říkal v závěru, ohledně motivace lidí studovat cizí jazyky. Já si myslím, že tady trošičku hrozí, že vytváříme iluzi, že je snadné se jazyky učit. A to je velké riziko. Myslím si, že je důležité, když mluvíte s lidmi, kteří se zabývají tedy eh, situací u um, cizích jazyků ve světě a sledujeme také nástroje ve strojové oblasti, sledujeme trendy a možnost aplikace v masovém měřítku a také tady je zde ta snaha podpořit lidi v učení se cizím jazykům. A myslím si, že je zjevné, že strojový překlad eh, to je trošičku jiný kontext. Takže kde přesně se hodí využívat eh, strojový překlad eh, jako doplněk ke službám, které dnes existují. Samozřejmě toto vše bude mít dopady na to, jakým způsobem přistupujeme k přípravě budoucích generací tlumočníků a překladatelů. Je třeba je připravit na nový svět, ve kterém bude existovat také strojový překlad. Ano, já souhlasím. Souhlasím naprosto s vašimi slovy. Myslím si, že pro tlumočníky, respektive tlumočení všude tam, kde je cenově dostupné a prakticky proveditelné, se bude i nadále využívat, protože tlumočníci daleko lépe pochopí celý kontext a obsah vystoupení, když to naše stroje překladují, eh, pardon, eh, překládají dosti mechanicky, jak jste viděli. Takže nikdy nebudou dosahovat takové kvality, nebudou schopny tak přesně převést niance. To samozřejmě vždy zvládá lépe člověk, který se orientuje v kontextu. A myslím si, že eh, celá řada různých diplomatických a podporných funkcí třeba v rámci humanitárních eh, eh, misí, eh, mají raději lidské tlumočníky. Proč? Protože člověk tam samozřejmě nefunguje pouze jako tlumočník, ale také svým způsobem jako určitý asistent, který přiblíží danou kulturu, zprostředkuje kontakty s lidmi a tak dále. Takže samozřejmě schopnosti lidského tlumočníka jsou mnohem širší než stroje. Takže pokud bych to měl nějak situovat do celé škály a programování, tedy odborné přípravy do budoucna, tak bych to vnímal takto. Pro různé rutinní věci, jako, je, jako jsou ranní noviny a televize a tak dále, kde určitě není cenově dostupné využívat eh, v každodenním měřítku lidské tlumočníky, tak tam může nastoupit stroj. Já jsem říkal, já kdybych eh, na své univerzitě řekl, že chceme eh, na každou přednášku mít deset tlumočníků, tak by se mi vysmáli. Takže Tady právě se rýsuje příležitost pro nás, tak abychom zprostředkovali alespoň v kostce obsah toho, co je vyslovováno. A mimochodem, my se nedomníváme, že bychom tím eliminovali výuku jazyku nebo učení se jazykům. Jak když máte zájem o nějakou jinou kulturu, začnete se učit jazyk. A pokud tady máte zájem o jinou kulturu, chcete také tu zemi navštívit a proto potřebujete jazyk, protože jinak Ehm, ta zkušenost není příjemná. Takže naše strojové eh, překlad, překlad, naše, strojový, přek, naše strojové překladače vlastně umožňují ten eh, prvotní základ pro kontakt s jinou kulturou a určitě poté motivace rozvíjet znalosti dál. Elizabeth Darte, prosím, vyjádřím se francouzsky. Mluvený projev je velmi odlišný od písemného. Je zde důraz, je zde melodie věty. Já hodně tlumočím z Němčiny, takže často je možné anticipovat právě eh, na základě větné melodie. Z toho je možné často odhadnout, zda přijde v závěru zápor či nikoli a anticipovat. A to je jeden z rozměrů jazykového projevu, které vy vůbec nezohledňujete. Tady k tomu přistupujete, jako kdyby šlo o psaný text, editovaný, písemně zpracovaný. A možná v, v této dimenzi mluveného slova je také eh, pro vás další vodítko do budoucna. Ano, to je úplně pravda. Možná, abych vás eh, upoz, abych zde vypíchnul problém, který je možná ještě více triviální než to, co uvádíte. Eh, váhání v mluveném projevu, to je něco, co u strojového překladu je velmi obtížné řešit kdybych eh, nahrál eh, vaše telefonáty s rodinou a pokusil se o transkripci, a kdybyste si tu transkripci poté přečetla, s žádnými chybami, bylo by to naprosto perfektně převedeno do písemné podoby. Patrně byste si myslela, že ti, kdo to přepisovali, byli opilí, protože je tam spousta um, zakoktání se, no, nových začátků věty, váhání a tak dále. Takže vyprodukovat čitelný text, to, je, to samo o sobě je problém. A kromě toho, jak říkáte, eh, způsob, jakým, eh, jakým je věc vyslovena, melodie věty a tak dále, to je dále, další výzva. My s tím trošičku pracujeme, abychom určili například, kde má být v textu tečka. Eh, snažíme se zpracovat takovéto instrukce v tom procesu, ale to je tedy další, další vrstva, kterou se snažíme probádat jak tedy e, zapsat také niance a emoce, e, dramatičnost projevu a podobně, ale tak daleko jsme se ještě nedostali. Takže ještě jednou, e, my se na to díváme jako na mechanický způsob, jak vyvinout nástroj, který nám umožní dobrat se alespoň základního sdělení textu, i když tam nebude v tom ta dramatičnost a emoce, které sebou nese lidská řeč. Dáme ještě slovo dvěma dalším zájemcům a potom přejdeme k další přednášce. Prosím, za Radu Evropy. Thank you very much for your presentation. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Pokud to správně chápu, aplikuje se to v jiném kontextu, v jiných situacích, ale napadá mne, respektive prezentoval jste jeden kontext, jeden typ situací, kde si říkám, zda používání strojů není spíše na škodu a to je ten případ humanitárních krizí, kde se snažíte uh, u lidí, kteří prošli traumaty, kteří utrpěli fyzická zranění. Snažíte se jim zprostředkovat eh, kontakt s lékaři, ale jak může dítě hovořit s lékařem přes stroj? Takže si říkám, zda to vlastně nepoškozuje komunikaci, nebrání komunikaci. Tlumočníci jsou tak důležití pro usnadnění komunikace, že bych čekala, že za takových okolností byste se raději zřekli užití stroje. Jsem velmi rád, že nastolujete toto téma, protože i my jsme řešili eh, tento problém, tuto obavu. A vstupují do toho vlastně dvě věci, nebo nastavit dvě věci. Jednak eh, jsme využívali eh, místní, místní lidi, kteří hovořili pouze místním jazykem a ti fungovali jako asistenti. Máte pravdu, že pokud americký vojenský námořník stojí před, se stoupne před chudou venkovanku v Tajsku, tak eh, je to tak trošičku zastrašující situace. Ale máme tajce, máme Kambodžany, eh, kteří eh, v té věci spolupracují, pomohou tedy s porozuměním dané kultuře a potom už je na tom eh, zahraničním a potom všem ta komunikace mezi tím zahraničním lékařem a tím místním asistentem eh, běží přestroj. Takže někdy to máme nastaveno takto. Eh, já jsem cestoval celý svět, vidím ty situace na vlastní oči a často také zaznamenáváme, že lidé se bojí, respektive báli jsme se, že se lidé budou bát mluvit do mikrofonu nebo na takovýto, takovéto zařízení. Eh, ale ono to tak není. Oni třeba nemají telefon, ale všich, eh, pardon, oni třeba nemají vodu balenou a, a podobně, ale mají všichni mobil. Mobil eh, dnes už opravdu je tak rozšířený po celé planetě, že hovořit se strojem už pro lidi kdekoliv na světě nepředstavuje problém. Takže v tomto směru se svět mění a obavy tohoto druhu vlastně již postupně nejsou na místě. Děkuji mnohokrát a poslední otázka tohoto bloku pan Skovronský z Poznaňské univerzity. Thank you very much. I'll be speaking. Děkuji mnohokrát, budu hovořit polsky. Chtěl Chciałbym serdecznie pogratulować wspaniałej prezentaci. Rád bych vám poblahopřál k vaší skvělé prezentaci a rád bych vyjádřil přesvědčení, že tento typ tlumočení bude mít mnoho aplikace, mnohé využití ve světě. A rád bych upozornil na jeden eh, sociální aspekt věci. Takže um, pro naše profesy o systému DELEASE především musíme vysvětlovat světu, že aplikace těchto systémů je omezená, že ta věc prostě nenahradí lidského tlumočníka. Ano. Já s vámi mohu jen souhlasit a my na to sami vždy upozorňujeme, jsem to zmiňoval ve své prezentaci, eh, povede jedině nějaké zklamání, pokud eh, budeme vytvářet představu, že všechny technické problémy a překážky budou překonány a že se dobereme dokonalého porozumění přes stroj. Já si myslím, že často v těch situacích, eh, na kterých my se podělíme, kde se účastníme, eh, fungují ličtí tlumočníci, ale často jich není dost. Viděli jste i na té obrazové dokumentaci, že obvykle tam eh, bylo třeba 5-6 tlumočníků v té skupině. Eh, někteří jsou najímáni místně, eh, zdaleka ne všichni jsou tak kvalitní, jako to načte zvyklí vy, takže někdy může být i problém s kvalitou tlumočení. Nicméně lékaři samozřejmě raději mají místního také tlumočníka, který chápe dobře místní kulturu. Ale opět tlumočníků není dost, takže to, co je rutina, eh, se dělá přes stroj. Takže tam, kde prostě jde pouze o to třeba přesměrovat lidi na příslušného lékaře, na toho eh, správného, tak eh, tam ta komunikace probíhá přes stroj a je to, je to dobrý nástroj, který má své jasné vymezení. A lidské tlumočníky potom vlastně využíváte tam, kde skutečně je to důležité a e, rutinní záležitosti e, se vedou přes stroj. Děkuji mnohokrát. Poděkujeme velice panu doktorovi Weiglovi za tuto fascinující prezentaci. A budeme potřebovat minutku a půl, e, proto aby nové technologie zafungovaly, než dám slovo dalšímu řečníkovi. Bien. Takže dovolte, a je mi to velikým potěšením, eh, abych vám představil velkého výzkumníka pana doktora Hervé Adelmana, který je výzkumníkem na eh, fakultě Lékařské ženevské univerzity a představí nám, co se děje v mozku, když se konferenčně tlumočí. A řekne nám, co funguje, jak to probíhá eh, v mostcích tlumočníků a očekávám, že tlumočníci nebudou příliš zděšeni tím, co budou zároveň poslouchat a co uvidí. Krásný dobrý den, je mi velikou ctí, že mohu být mezi vámi na této fascinující konferenci. A dovolte, abych vám představil práce, kterými se zaobíráme v Ženevě o e, neurologii v tlumočení. To znamená, že e, na to nahlížíme z poněkud jiné perspektivy, než kterou jsme probírali až doteď. E, Nejedná se o to, abychom nějakým způsobem vyrušili tu magii tlumočení, o které jsme hovořili včera, ale zkoumat, co se děje v mozku tlumočníka. Jak vůbec může probíhat splňování tohoto úkolu? A rád bych také ozřejmil, proč jsou pro nás tlumočníci tak zajímaví. Proč vůbec studovat mozek tlumočníka? simultánní tlumočení je mimořádně obtížný úkol. E, je to úkol vyžadující obrovské soustředění a výborné zvládnutí jazyků, kapacitu, e, která se neomezuje pouze na výuku jazyka, a je to také vynikající model, protože tady probíhá lingvistická a kognitivní kontrola zároveň a máme zároveň možnost studovat eh, mozkovou plasticitu, plasticitu mozku, to znamená, co tam všechno probíhá. Už jsme tady řekli, že o zvládání tlumočení je něco, co vyžaduje daleko víc než zvládnutí jenom eh, studia jazyka. O tom už se hovořila včera, kde hovořilo včera, když se tady hovořilo o vzdělávání tlumočníků je tady eh, několik počí. Například je nezbytná percepce, protože tlumočník musí poslouchat, ale zároveň eh, s procesem poslouchání už musí produkovat do cíleného jazyka. Eh, to znamená, když máte dva jazyky simultánně s malou dekaláží, s malým spožděním, tak to vidíte, jak to vypadá na tomto titulku. A kromě toho tady máme také lingvistické výzvy, protože tlumočník může samozřejmě integrovat obsah zdroje a přeložit poselství a sice tak, aby bylo věrné. E, tato zpráva, mesáž musí být věrné, ale podle mě je skutečně magické, že to vůbec je možné a že k tomu dochází. A toto vše vyžaduje samozřejmě ovládání všech těchto kapacit pozornost, eh, stále poslouchání a zároveň převod do jiného jazyka, aniž by člověk dělal chyby. Kromě toho bilingvní mozek, a to můžeme říci poněkud obecně, v nové neuropsychologie eh, je velice studován v poslední době a ukazuje se, že bilingvní mozek má určité výhody. Výhody které mají takzvané výkonné funkce. E, to znamená, že tady nemáme pouze lingvistické záležitosti, je daleko snadnější například měnit práci mezi dvěma úlohy, úlohami simultánně. A například jedná se o nějaké gesto nebo vtip. E, normálně e, má mozek obtíže to velice rychle přiložit, zatímco ten bilingvní je toho schopnější bilingvní lidé mají určitou kognitivní rezervu, která je chrání před demencí. Bylo například dokázáno, že bilingvní osoby trpí daleko méně demencí. Jenom abych vám trochu ilustroval, že tento zájem který neustále roste, eh, je znázorně na tomto diagramu. Je celá řada publikací zabývající se výzkumem kognitivních funkcí u mnohojazyčných eh, osob a vidíte, jak eh, tady byl obrovský nárůst, zejména v roce 2011. A proto to je důvod, proč se tím také tak zaobíráme i my. A teď bych rád přišel u určité nové vědě, ale velice rychle bych prošel také historii. Na začátku neurologie eh, eh, v 19. století eh, byli frenologové. Frenologové zjistili, že mozek se skládá z nezávislých orgánů a každý z nich má jinou funkci a také, že tyto orgány jakoby reflektovaly jejich tvar mozku. Eh, takže se tady eh, kapacity mozku, eh, kapacity mozku určitého člověka zkoumaly podle toho, že člověk jim jaksi osahával lepku. Poté se začaly sledovat svazky mezi nejrůznějšími mozkovými funkcemi a neurologie začala nabírat moderních kroků. Tady máme nesmírně slavný mozek a zároveň portrét velice slavné osobnosti Piela Pola Broky. Tady vám ukazuji tady levá část mozku a vpravo. To, co Braka objevil, bylo, že měl nějakého pacienta, který nebyl schopen říci nic jiného, než vyslovit slovo tam. A když umřel, tak bylo zjistit, že tady prostě eh, bylo určité poranění mozku a že eh, právě tím, že byl narušený tento přední čelní lalok, eh, došlo k tomu, že nemohl vyslovovat, protože tady leží centrum možnosti řeči. Tento pacient tedy nemohl vyslovit nic jiného než tam, protože mu eh, chyběla možnost vyslovat další slova, ale měl naprosto kapacitu chápat to, co se mu říká. O něco později jiný profesor, pan Karl Wernicke, sledoval eh, také pacienty eh, s poruchami řeči, a zaobíral se chápáním slova a e, objevil určitou část mozku, kterou vidíte tady v mozkové kůře, a to je část, která slouží pro pochopení slov. A e, pacient, který byl sledován Vernikem, nemohl chápat slova, ale na druhé straně byl schopen hovořit bezchybně. Eh, čili eh, tady eh, se zkoumalo spojení mezi chápáním slov a mezi schopností hovořit a, zjistilo se, že jednotlivé části mozku řídí různé funkce. Mm, další neurochirurg Penfield pracoval s živými osobami. To znamená, že neurochirurgie začala zkoumat mozek u zdravých pacientů prostřednictvím elektrostimulace protože pacienti eh, byli eh, opa, prostě na hlavu pacientů se dali určité přístroje a snímalo se motorická funkce a senzorická funkce mozku. Vidíte, to je ta modrá a červená zde znázorněná část. A tady se přešlo ke studiím živých pacientů, Teď máme techniky, které jsou daleko invazivnější a mohu vám představit nástroj, s nímž pracujeme my nyní. Toto je přístroj pro magnetickou rezonanci a to nám umožňuje vytvářet extrémně krásné obrazy mozku, nejenom strukturální, ale také funkčnou, funkč, funkcí mozku. A to vám hned předvedu. Tady Eh, bych vám chtěl ukázat dva malé filmy. Eh, to je vlastně skenovaný mozek nalevo. A napravo vidíte různé části mozku. A tady vidíte, jak můžeme prostřednictvím magnetické rezonance sledovat, co v mozku probíhá. A tady, abych eh, vám představil určit určitou eh, vícedimenzionální část No, abych to schrnul, eh, umožňuje nám to sledovat morfologii mozku, ale zároveň daleko jemnější, menší věci a sice konektivitu, propojenost. Vidíte tady to, co vypadá jako takové malé špagety a které umožňují interkonektivitu, čili propojení, můžeme říci vlastně jakoby kabelové propojení mozku, kde různé eh, kabely či různá ta vlákna řídí jedno schopnost eh, vnímání a pochopení, jedno například například schopnost formulování. A tady máme dvě funkce, tady to je mozek, který má velice jednoduchou vizuální stimulaci a vidíme, že dojde v zadní části mozku, v té okcipitální části k zvláštní percepci. Tady poněkud komplikovanější auditivní stimulace, když se opakují určité fráze a mozek ukazuje silnou aktivitu v této části e, mozku, levé části laloku. Jak jste viděli, mozek se skládá z nejrůznějších oblastí, které jsou ve vzájemné komunikaci ve velice komplikovaném systému, který nám umožňuje náš každodenní život. Eh, tady eh, jsme se snažili jedno, zjednodušit, jak si mozek lidský a všechny ty různé barvy reprezentují různé mozkové laloky. Každý lalok vykonává jinou funkci. Okcipitální lalok řídí vizuální funkce, eh, parietální lalok řídí integraci a senzorickou informaci, eh, mm, temporální lalok řídí poslech, city a paměť. A čelní lalok to je Lalok, který je, řekněme, nejmodernější v celém evolučním procesu, protože řídí výkonné funkce, pohyby a také in, kognitivní integraci, to znamená vlastně řídí naše myšlení. Ale my jsme se spíše za, za, zajímali pr, eh, o tento lalok temporální a frontální, čili čelní, protože to nám umožňuje skoupání, chápání a slovní reprodukce. Eh, trošku zrekapituluji, my jsme se zaobírali tedy neuronální bází simultánního tlumočení a dopad na expertízu v tlumočení na to, jak, jak proces tlumočení ovlivňuje strukturu mozku. A zkoumali jsme dvě skupiny uh, tlu, studentů tlumočení, eh, skupinu studentů, kteří, byli a, kteří tlumočili a zároveň skupinu studentů, kteří se zaobírají studiem jazyka, ale nikoli v tlumočením. My jsme měli prostě takové štěstí, že v Ženevě eh, můžeme najít spoustu studentů, kteří třeba jsou velice vybaveni jazyky, ale přitom nejsou vyloženě tlumočníky, ale jsou schopni tady pár větiček přetlumočit. A tady vidíte, že zase magnetickou rezonancí jsme sledovali strukturální a funkcionální část mozku. E, během 15 měsíců, což je doba, kdy trvá výuka tlumočení v magisterském studiu. E, v každé fázi jsme žádali účastníky, aby vykonali tři funkce. Eh, je to poměrně nepříjemné být v tom tunelu, kdy jste skenováni magnetickou rezonancí. A byl také určitý problém, že tady docházelo k velkému množství hluku. A eh, když jsme chtěli kontrolovat tlumočníky, tak oni také trpěli, protože nemohli neustále tlumočit eh, tím, že tady bylo mnoho hluku eh, na základě té magnetické rezonance a proto tlumočili jenom po určitých frázích. To znamená, že jsme měli frázi, určitou větu, pak došlo zase k hluku, to nebylo možné přetlumočit a pak zase k přiložení určité větě, to znamená, že tady trošku chyběl kontext pro účastníky studie. Eh, jsem si jist, že já jsem to možná neudělal moc dobře tady, ale my jsme se snažili zkoumat u simultánního tlumočníka perceptivní schopnost, schopnost rozumět produkci, autokontrolu a zároveň e, zvládání a e, řízení dvou jazyků simultánním způsobem. Na druhé straně my vlastně nechceme tak bedlivě sledovat všechny tyto procesy. My jsme spíše chled, chtěli sledovat ty části mozku, které se aktivují při simultánním tlumočení e, v té fázi percepce, e, chápání, produkce, kontroly a řízení jazyku. Všechno bylo nesmírně zajímavé a všechno je zásadní pro to, aby, aby člověk jako tlumočník zvládal všechny tyto fáze, aby mohl být dobrým, dobrým tlumočníkem. A srovnáváme tlumočení, což je s lehčí úlohou, to znamená se simultánním opakováním frází, aniž by se tlumočili, čili pouze v jednom jazyce. A také nasloucháme pouze fra, necháme naše účastníky poslouchat jenom věty, abychom zjistili a mohli měřit jejich percepci a jaké části se aktivují v mozku v tom okamžiku. Tady vidíme výsledek mozku, který pouze poslouchá věty jak jste viděli předtím, dochází k velice silné aktivitě temporálního laloku a mozek poslouchá Eh, mozek poslouchá, aby mohl analyzovat slova. No, to je dobré, ale není to zase až tak zajímavé. Eh, takže jsme se věnovali náročnější fázi, to znamená opakování, simultánnímu opakování věd. A tady už dochází k poněkud jiné činnosti, ale říkám vám, že tady se díváme eh, na to, co se týká pouze opakování. A co se týče řízení toho úlohu, té úlohy zopakovat tu frázi. Tady vidíte na levé části obrazovky, jak vypadá tato aktivita nejenom na povrchu mozku. Tady přejdu k poněkud statické reprezentaci. Tady máme vertikální eh, části mozku, vertikální části mozku. Eh, tady je ta velká hmota bilaterální, to jsou části, které se, které eh, chápají slova a mají řídit uh, vnímání a pochopení, ale tady dolní obrázek máme velice důležitou část mozku, která velice pozorně provádí kontrolu a zároveň zde probíhá detekce, detekování, objevování chyb. je to poměrně zajímavé zaobírat se tímto úkolem, protože i to je důležité, aby účastníci naslouchali sami sobě a uvědomili si, zda reprodukují správně. A tady máme horizontální průřez, který eh, nám ukazuje ty uzlíky, které odpovídají za artikulování, za výslovnost tato oblast, kterou vidíte, co by písmeno V, je základní protože je důležitá pro vnímání, percepci tedy a pro řízení motority, eh, což nám umožňuje také prostě měnit rytmus řeči. A teď se obrátím k věci, která nás zaujímá nejvíce a to je simultánní tlumočení. Tady vidíte části mozku, které jsou aktivovány při opakování a červeně vám ukáži všechny ty části, které jsou aplikovány při tlumočení. První věc, které si všimneme, eh, že se ubírá práce spíše do levé části mozku a teď, když se podíváme do pravé části, tady nedochází k žádným velkým procesům. Možná, že to není až tak zarážející, zarážející protože již určitou dobu se ví, že levá část řídí takové ty nejvýznačnější části e, syntax, semantiku. A tady e, to jsou stejné průřezy mozku, ale e, Ukazuji vám jednotlivé části, které jsou implikovány zejména při tlumočení. Podíváme se zejména tady na to, protože to je nejzajímavější. Tady úplně nahoře, nalevo, eh, vidíte tuto část, která řídí nejenom eh, fonologii, ale je významná pro semantickou percepci. A hned pod tím zde vidíte část čelního laloku, který řídí syntaxi. To, co je zajímavé, že celý ten soubor ukazuje, že člověk vykonávající tlumočení se zaobírá daleko hlubšími procesy. Tady vidíme ještě zvýšenější aktivitu v této oblasti mozku, zaobírající se auditivní pozorností a zároveň kontrolou vlastní zprávy, vlastní produkce tedy a podaří se mi dostat se až sem, tady se budu snažit vám ukázat, že tady je takový malý uzlík jakoby. A to je prvek, který řídí mnoho funkcí. Je zásadní pro řízení motoriky, ale zároveň také pro motivaci a selekci, čili pro výběr gest. A to je nesmírně důležité, protože eh, Toto je lingvistická síť, kterou provádí mozek, ale zároveň provádí také řadu exekutivních funkcí, které jsou geniální a eh, které umožňují tlumočení v souboru, jaksi v komplexu všech těch funkcí. Tady máme určité časy, které jsou genericky aktivované a momentálně eh, řídí úlohu tlumočení. Nám se zdálo, že nejtěžší bylo řídit input a output, to znamená naslouchat následující větě a zároveň produkovat tu frázi, tu větu, která byla řečena předtím a přitom stále sledovat, co přichází dále v textu, což je samozřejmě extrémně um, obtížná úloha. A my jsme měřili tady délku simultaneity uh, každé věty, která měla být přetlumočena a pak jsme sledovali části mozku, jak byly modulovány. To znamená, to, co bylo aktivováno tady se zvyšovala funkce této části mozku, čím delší byla věta, která měla být simultánně tlumočena. A teď eh, tady se eh, v šedé kůře mozkové u bilingvních eh, děje něco jiného, protože je jejich mozek jinak uspůsoben. Máme tady nesmírně zajímavou funkci, když se podíváme na určitou část mozku, tady v tomto zářezu vidíme, že tady máme dvě malé částečky, které se aktivují při vykonávání simultánního tlumočení. Tyto uzlíky mají svůj specifický název v medicíně a umožňují řízení toho výběr, výkon funkcí, které jsme si vybrali. To znamená, jsou schopny řídit simultánně, reagovat a vlastně je to ten další krok, není to pouze opakování té fráze v jednom jazyce, o které jsem vám hovořil předtím. Máme tady tedy části mozku, které jsou aktivovány při simultánním tlumočení. Jsou to tedy ty nejdůležitější body. Tady vidíte eh, tu část, která je odpovědná za artikulaci, tedy za výslovnost slov a když otevřeme trošku mozek, tak uvidíme zóny, eh, které zase slouží pro detekci chyb. A pak tady máme další části, které se nám zdaly být implikovány do multitaskingu, chcete-li, čili do zvládání více úloh najednou. Jedná se prostě o to zvládat více funkcí simultánním způsobem. Tady máte, toto všechno je vlastně v té přední čelní části laloku. A zároveň to, co tady jsem nazval překladem, to je věc, který, eh, která zase implikuje tyto části čelního laloku. A myslím si, že tady hovoříme o lexikálních možnostech a o udržení schopnosti dvou aktivních jazyků. Tady to jsou ty buňky, které jsou implikovány do tohoto procesu aktivního udržení dvou jazyků. cerveau pour voir comment ces arts sont en fait euh, liés les uns aux autres. Podle všeho potom tady vidíme, co se děje v mozku tlumočníka, který eh, tedy studuje tlumočení. A potom se dostáváme k lidem po 15 měsíců, během kterých jsme studovali tyto studenty tlumočení. Jsme dospěli k tomu, kdy se stali jakoby profesionály a poté, po 15 měsících jsme začali sledovat funkční změny, ke kterým došlo. To znamená, zatímco tlumočníci tedy ukončili své magisterské studium, co se děje, když tlumočí v této oblasti mozku, sledujeme určité snižování eh, aktivit pro výkon určité úlohy. To znamená, že síť, která, tady vzni- která je tady v mozku, se stane daleko efektivnější. A to je nesmírně zajímavé, především tady na té pravé straně. Máme opět tento uzlík, o kterém jsem vám již mluvil a který je fundamentální pro řízení motoriky, ale která zásadně nesouvisí s formulováním slov. Vlastně jediná část mozku, která se věnuje nebo která je odpovědná pro řízení slov, se nachází tady v té levé části, která slouží pro porozumění a pro řízení syntaxe. Ah, euh, Kromě těchto funkčních změn eh, také zaznamenáváme strukturální změny. A to mi připadá, že tady po 15 měsících již, eh, to mi připadá fascinující. Takže co pozorujeme? Eh, tady opět uvidíme trojrozměrný obraz model mozku. Vidíme tady rozdělení činností do žluté a modré. Jde o zóny, které Tady vidíme zóny, které se změnily po těch 15 měsících a vidíme také změny v objemu. A opět zaznamenáváme zde tato jádra uprostřed mozku, která se nejvíce zapojují. Tady máme kaudální jádro a tady putamen. To jsou ta jádra, která se nejvíc zapojí do plnění tohoto úkolu a e, mění se tam objem. Ještě jednou chci zopakovat, že tady v zásadě nejde oblasti mozku pro řeč, to jsou pouze obecné kognitivní oblasti. Takže tato tlumočnická průprava zásadně proměnila mozek tlumočníků. A my se nyní zajímá, nás nyní zajímá eh, zjistit, zda tyto změny eh, mohou mít eh, dopady na každodenní život tlumočníka a také na kognitivní funkce. Myslím, že čas už mi vypršel, takže já už jenom poděkuji Fond National Swiss a mým spolupracovníkům z Genevy a tedy z Lomašovské školy v Ženevě a z medicíny v Ženevě. děkuji vám všem za pozornost. Děkuji. Muchas gracias. Eh, tenemos ahora... Děkuji mnohokrát. Máme asi 10 minut, maximálně 15 na dotazy a odpovědi. Nejprve Kledonoven. Ano, já bych vám chtěla opravdu z celého srdce poděkovat. Bylo to nesmírně zajímavé a myslím, že je to i určitá satisfakce pro nás eh, eh, tlumočníky, že tedy jsme chráněni díky hodinám své tvrdé kognitivní práce před demencí. No, v této věci jsem trošičku skeptická, ale o to tady nejde v první řadě. Mám eh, několik dotazů. Zaprvé by mě zajímalo, zda je vaším eh, záměrem provést, provést takovou studii také na již zkušených, zkušenějších tlumočnících, kteří mají několik let zkušeností, protože často konstatuje, že po dvou, třech letech, první dvou, třech letech eh, pracovní zkušenosti tlumočníci začnou pracovat výrazně odlišně, skutečně začnou být experty na svoji práci, nemají už pouze ty počáteční kompetence. A také by mě zajímalo, zda je možné eh, nějak překonat ten problém s hlučností skaneru, Eh, tak by bylo možné pracovat také na kontinuálním projevu. Eh, tady sformuluji takovou hypotézu. Eh, Předpokládal bych totiž, že u kontinuálního projevu, nikoli u izolovaných věd, bychom konstatovali ještě ještě výraznější změny, protože poté vstupují, poté se aktivují ještě jiné mechanismy. A dále vy jste konstatoval také, že se aktivují zóny pro emoce během tlumočení a to je věc, která mne velmi zajímá v rámci výuky. Děkuji mnohokrát za vaše velmi zajímavé dotazy. Pokusím se na ně odpovědět postupně. Ano, e, nyní opravdu e, bychom chtěli také provést studie na zkušenějších tlumočnících. E, ta moje také bychom chtěli provést longitudinální studii, protože ta je vždy platnější. A Uvidíme, jestli na to budou tedy prostředky. Pokud je o eh, pracovní postup, eh, který podle vás je odlišný od zkušených tlumočníků oproti těm, kdo jsou čerstvými absolventy, tak eh, já chci říci, že patrně ta, ta mechanika věci by se příliš, příliš neměnila. Eh, my jsme konstatovali vlastně eh, menší zapojování eh, menší ploše těch některých příslušných zón, takže postupně se činnost tlumočníka zefektivňuje a úkol se pro ně stává snažším. Takže pokud bychom něco zaznamenali, pravděpodobně by to bylo pouze další snížení plochy aktivovaných oblastí. Ovšem z hlediska struktury by bylo velmi zajímavé za toto snižování zapojovaných ploch se pojí také s příslušnými změnami strukturálními. Pokud je o skener, tam skutečně narážíme na potíže. Máme Máme eh, jednak problém s hlukem a dále technika zobrazovací je taková, respektive dnes už eh, dostáváme obraz i v řádu milisekund, ale eh, ty obrazy, které jsem tady představoval, trvají dvě sekundy. Ta jejich produkce trvá dvě sekundy. Takže vlastně jsou nakonec rozmazané. A to je opravdu problém. A e, v tomto zobrazování nervových činností, mozkových činností e, právě problém s tím, že ty techniky takto, e, takto fungují v čase a že tedy výsledný obraz je rozmazaný. Je jedna, která je přesnější, ale bohužel tato technika se dostává pouze na úroveň kůry mozkové a nemůže vůbec zasahovat do, do střední části mozku. To je tedy opět eh, technická překážka, ale samozřejmě by bylo eh, mnohem eh, zajímavější sledovat výsledky, pokud bychom všechny tyto překážky odbourali. Protože to, co probíhá v mozku tlumočníka a při, také v rámci anticipace, to zatím nedokážeme usledovat. Dále, pokud je o kontinuální projev versus oddělené věty. Ty naše věty byly opravdu velmi, velmi neutrální, snažili jsme se nepracovat s nějakou příliš specifickou terminologií tak aby eh, tak, aby tlumočníci, aby zapané subjekty co možná neutrálně, eh, neutrálně eh, plnili ten úkol. A co je velmi zajímavé, je, že většina lidí, teď nehovořím o tlumočnících, ale o lidech obecně, většina z nás nedokáže zabránit tomu, abychom, abychom nespracovávali emoce. Takže ať již vidíme nějaké emocionální obrazové vstupy kolem sebe nebo sluchové věmy, eh, tak my prostě ty emoce nedokážeme v mozku odpojit eh, od vnímání informace. Zajímalo by mě, zda u tlumočníku toto možné je. Eh, já v průběhu výuky konstatuji a učím již nějakých 25 let, že je možné emoce využívat pokud tedy uřídíme. To znamená, je tam částečná inhibice určité vytváření eh, odstupu, eh, které skutečně umožňuje lépe pochopit sdělení. Proto jsem ten eh, dotaz nanesla. Děkuji mnohokrát. To je věc, na kterou jsem měl pomyšlet a budu se na ní zamýšlet. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo Nikolaj Borovský. Děkuji, nejprve bych chtěl poděkovat za vaši velmi zajímavou prezentaci a mám dotaz, který bych rád nadnesl ve své mateřštině, to znamená rusky. Mohl bych si to vyhledat na internetu, ale využiji vaší přítomnosti. Jaký je hlavní rozdíl u lidského mozku mezi mateřštinou, tedy jazykem, který se člověk naučí v dětském věku, a cizími jazyky, které se naučí později v životě. Jaký má toto dopad na mozek? Kde jsou lokalizovány v mozku tyto jazyky a jakým způsobem mozek funguje, když hovoříme mateřštinou versus cizími jazyky eh, získanými tedy v pozdějších životních fázích. A existuje nějaký rozdíl také ve snaze ochránit eh, lidi před demencí později, v pozdějších životních fázích? Euh, Děkuji mnohokrát za tyto dotazy. Já začnu posledním dotazem, demencí Bohužel eh, nejde o eh, mé studie, které toto prokazují, ale zdá se, že eh, bilingvní osoby a proběhly studie v Kanadě, které to prokázaly. A nejde o to, tedy, že člověk mistrně ovládá cizí jazyk, ale že skutečně bilingvní. To znamená, celý život funguje dvojazyčně. A toto vytváří určitou kognitivní rezervu. To znamená, že mozek například může být zrovna tak poškozen Eh, Alzheimerovou chorobou eh, či jiným typem poškození, ale eh, demence nastoupí později. Prostě strukturální poškození mozku musí být větší. Nyní pokud jde o lokalizaci jazyků různých, tedy mateřštiny versus cizích jazyků v mozku, to je věc, která již dávno badatele fascinuje. Tady se mi těžko hledá stručná odpověď. Zdá se, že eh, dva jazyky, které jsou ovládány zhruba na stejné úrovni, eh, se zobrazují v mozku na stejném místě u těch bilingvních osob například právě. Naopak, pokud eh, se člověk právě učí nový jazyk, tak <clears throat> do toho vstupují zóny mozku, které jinak s řečí vůbec nesouvisí ty tady se podílejí na e, učení se jazyku. A co je zajímavé, čím více máte, e, čím větší máte schopnosti v tom jazyce, tím více se ty dvě, odlišné, ty dvě samostatné sítě zbližují. A když se člověk učí třetí jazyk, tak e, do toho vstupuje pravá mozková hemisféra. Tak velmi stručně, levá hemisféra obecně se daleko více aktivuje při řeči, u jazyka. Ale právě u té levé, tak právě hemisféry se zapojí spíše kognitivní zóny, které se spojí spíše s myšlením, takže to skutečně je aktivní kognitivní proces. Zatímco u mateřštiny nebo u jazyku, který člověk ovládá vlastně bilingvně, je to vše automatizováno. je to tedy automatismus. Tak asi jsem vám nedal úplně uspokojivou odpověď, omlouvám se, ale eh, pokud je o strukturální odlišnosti mezi osobami, které hovoří více jazyky versus jedním jazykem, eh, tak to, to, to tady dost dobře nedokáže jednoznačně vyjádřit, protože eh, mozek různých jednotlivců se výrazně liší. Je to opravdu velmi disperzní situace, kde, které části mozku se aktivují různých jazyků. Řeč tady je eh, určité gesto, ale zároveň eh, potřebuje eh, konceptuální rovinu. A proto to může být vlastně distribuováno do všech částí mozku. Pokud tady bychom se to zobrazili graficky, tak získáme velmi difúzní obraz. A lidé, kteří se zaměří tedy na výraznou slovní zástup a podobně, tak eh, se jim posílí. Eh, Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Mám tady tři eh, ještě zájemce, kteří se chtěli na něco zeptat a navrhuji, abychom po těch třech otázkách uzavřeli tento blok Mm, abychom měli přestávku na kavu. A nyní zástupce NATO. Tom, Tom Vok eh, z NATO, děkuji mnohokrát za vaši fascinující prezentaci. Eh, mám několik poznámek, nevím, zda budete hned znát odpověď, tak spíše jenom takové něco, co mě napadlo. Eh, jaká, jaký podíl té činnosti i zkušeného tlumočníka probíhá vědomě versus nevědomě, tedy jaká je míra těch automatismů. A dále Eh, konstatovali se také ztrátu některých schopností u zkušenějších tlumočníků. Hodně jsme hovořili o tom, eh, co eh, se člověk nově získává, ale zda také v tomto procesu něco ztrácí. A dále jsou nějaké rozdíly mezi muži a ženami, to je citlivé téma. Právě jsem četl knihu The Female Brain, byla nesmírně zajímavá a spíše se se připojit k táboru feministů, možná by to také něco vysvětlilo. A potom ještě jeden návrh, Pokud je o skener a ty technické problémy, proč eh, nepoprosit eh, ty kandidáty, aby si pouze představovali tu řečovou produkci, aby to nevyslovovali? Děkuji mnohokrát, to jsou skvělé dotazy. Začnu na začátku, pokud je o vědomou a nevědomou funkci, tady pro vás nemám odpověď, bohužel naše studie toto nedokáží rozlišit. Ani nemám žádné údaje, pokud je, eh, pokud je o to, co si tlumočníci zapamatovali z, toho, z těch projevů ve skeneru, například bohužel tady vás klamu. Dále pokud ovšem o ztrátu některých schopností, to je otázka velmi zajímavá samozřejmě. Opět nejsem schopen na ně jasně odpovědět. Pokud o tlumočníky, tady vám toho mnoho neřeknu. Pokud je o eh, mozek eh, bylinkních jedinců, ten má velkou výhodu, ale zároveň má i jednu velkou nevýhodu. A totiž Eh, při hledání slov eh, mají multilingní osoby eh, větší potíže. Například, pokud se jim zobrazíme na obrazovce slovo, zda je to, pokud mají říci zda je to skutečné slovo či nikoli, mají s tím větší potíž. A to, se, to můžeme se vysvětlit skutečně tím, že v mozku je, jsou, tady, jsou uloženo více jazyků, které tento proces pomalují. Takže v profesích, kde člověk musí být velmi výřečný například, to může představovat nevýhodu v životě. Eh, ale naopak zase ty výhody eh, jsou eh, dostatečně velké pro to, abychom si s tím dělali hlavu. Ale bylo by velmi zajímavé tedy zjistit, jak to vypadá u tlumočníků. Nicméně slyšel jsem, že někteří tlumočníci mají pocit, že se jim snižuje paměť s, s lety v, té, v této práci, v této profesi. Musím říct, že všem eh, zóny, které se v mozku aktivují při práci, se pojí eh, se zónou pro fonologickou eh, paměť, to znamená krátkodobou paměť, zapamatování si hlasu nebo dokonce přečteného textu. A zdá se, že pokud tedy tlumočníci často používají tuto oblast, tak patrně se nezhorším paměť. Nicméně, nicméně pracují se s velmi specifickou činností, tedy skorováním, skorováním obsahu zelení a Člověk, který je velmi, tlumočí, který je velmi dobrý v tomto, eh, možná zase bude mít horší paměť pro hlas eh, člověka, který vyslovil to, eh, to vystoupení. Dále pokud jde o muže versus ženy, to je velmi kontroverzní téma, nebudu se k tomu příliš vyslovovat, ale mohu říct, že je pouze to, že v skupinách Eh, se kterými my pracujeme, je rovnoměrné rozložení mezi ženy a muže. Eh, více k tomu asi dost dobře nemohu říci, ale pokud je o hlučnost skeneru, skutečně je tam velká míra hluku, ale eh, přece jen tlumočení představuje řečové gesto a je třeba skutečně reprodukovat, reprodukovat řeč a především je nutné, aby účastníci také se poslouchali, zda neudělali chybu. Pokud by pokud by pouze v duchu realizovali tlumočení, pak by neprobíhala tato autokorekce, eh, což je tedy eh, další funkce, která tam musí simultánně probíhat, že člověk také poslouchá svůj vlastní projev. Já například, eh, jakožto bilingvní člověk, si mohu krásně v duchu tlumočit, ale kdybych to měl v reálu dělat, tak mi to nejde. Takže myslím si, že tady je opravdu velký rozdíl v, v tom, zase tlumočíte pouze v duchu či na hlas. Děkuji mnohokrát. Požádal bych teď ty dvě další osoby, kterým udělím slovo, nejprve Olgy Jorově z Astrachanské univerzity a paní Folen z univerzity v Colvey, aby prosím pěkně každá z nich dala pouze jednu, co možná nejkonkrétnější otázku, protože skutečně bych chtěl, abychom maximálně ve čtvrt na dvanáct mohli mít naši přestávku na kávu. Takže prosím i pana řečníka, aby byl maximálně stručný ve svých odpovědích. Já takže vás pользуюсь возможностью задать вопрос na svém родном jazyky. Tak eh, bych ráda využila této možnosti a položila, a položila velmi stručnou otázku v ruštině. Konferenční tlumočníci eh, pracují ve stresu. Pracovní podmínky mohou být velmi obtížné a mně se zdá, že Eh, to jsou často, to prostředí poněkud klastrofobické a já to tady také eh, občas cítím. Eh, je to také prostě, je to atmosféra v tlumočnické kabiny. Myslíte si, že toto může nějakým způsobem ovlivnit potom ty výstupy tlumočnické práce? Výborná otázka. Mohu říci, že prostředí Eh, skeneru určitě je méně stresující než eh, tlumočnická kabina, ale přesto je to dosti stresující prostředí, mechanizované, ne příliš pohodlné, respektive pohodlí tam máte, ale máte kolem sebe obrovské silné magnetické pole, přece jen eh, trošičku vás to vykolejí. A pokud je o stres, to je skvělá otázka. Stres je něco, co má hluboký dopad na stejné systémy, to znamená kaudální jádro, Eh, jsou to stejné zóny, které jsou velmi eh, tedy spojené s dopaminem, které jsou spojené s motivací a které určitě jsou ovlivňovány stresem. A to je opravdu zajímavá, eh, zajímavá otázka, zajímavé téma. Určitě tady stres může mít negativní dopad na kvalitu tlumočení, zejména na úrovni simultánního řízení jazyka, což je přece jenom nedílná součást tlumočnické práce. Takže děkuji za váš dotaz. Eh, určitě eh, na plénum byste mě vypnuli, poněvadž já tady spíš mám poznámku, nežli otázku. Já jsem jenom chtěl říct, že že jakožto člověk, který studuje také toto konferenční tlumočení, vám budu moci říct, zda tady tyto eh, kognitivní záležitosti eh, zlepšují také další funkce, kromě tlumočnických schopen já chci říct toto. Já si myslím, že pokud někoho školíte na tlumočníka, dáte mu nejenom tlumočnické schopnosti, ale vlastně schopnosti pro další eh, život. Eh, samozřejmě, že ne každý, kdo se zúčastní tlumočnického kurzu, se stane tlumočníkem, ale určitě mu to potom umožní zlepšení v dalších životních oblastech. Ano, já vám děkuji za tyto poznámky. Ano, já samozřejmě nejsem tedy z, té oblasti, tedy tlumočnický pedagog, ale určitě e, dochází v mozku k určitým změnám, které mají určitě potom ještě další důsledky, než pouze školení v, té, v těch tlumočnických schopnostech. A tady těším se na další výsledky. Děkuji mnohokrát, poděkujeme mnohokrát panu doktorovi za jeho prezentaci. a navrhuji, abychom přestávku na kávu poněkud zkrátili oproti původním předpokladům, takže na 20 minut. Za 20 minut v nás budeme pokračovat, prosím pěkně.